all the buttons was Co meine... Vážené dámy, vážení pánové, Darf Sie bitten, Dovolte, abych vás požádal, abyste se posadili. Chceme začít. I hope we have a seat for everyone here. I hope. I'm not sure. Doufám, že eh, máte všichni kam si sednout, doufám aspoň, tak se prosím posaďte. Dámy a pánové, doufejte, eh, dovolte, abych vás velice srdečně přivítal s mojí spolupředsedající paní Livy na společné zasedání výboru žen a právního výboru. Dnes budeme hlasovat o návrhu Evropské komise týkající se genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady, nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na borzách. Nejprve se chci zeptat, zda z vaší strany jsou nějaké připomínky k programu jednání. Zdá se, že tomu tak není. V tom případě mm, byl program takto schválen. Ještě se tedy zeptám paní spolupředsedající, zda si přeje udělit slovo, nebo zda můžeme v, pokra, okamžitě pokračovat v našem programu. Thank you very much, Mr. co We are... Eh, velice děkuji a je nám velkým potěšením, že jsme tady eh, spolu s vámi. Vítám všechny a jsem velice, velice se omlouvám, že začínáme se spožděním Změnila se nejenom místnost, ale také výtahy. Ale doufám, že se sem nakonec všichni nějak dostali, takže můžeme začít. Full. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. To je sál, kde se normálně setkáváme na dohodovacích eh, řízeních. Doufáme, že dnes se nebudeme dohodovat a že to všechno budeme moci hladce odhlasovat. Bod 2 sdělení předsedy. Tady nemám žádná sdělení. Bod 3 je schválení zápisu ze schůzí z 8. 9. července a 16. 17. září. Neobdržíme-li do konce zasedání žádné námitky, budou platit tyto zápisy za schválené. A nyní se dostáváme k bodu 4, o který se jedná, a to je hlasování. Nejprve se zeptám spolu s pravodajů, zda si přejí slovo paní Kraca a předtím paní Regnerová, kdo chce mluvit první. Paní Regnerová, prosím. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Za mou stranu mohu říci jenom tolik. Toto je jedno z témat, která vyvolávají velké diskuse. Vedli jsme intenzivní jednání se stínovými zpravodaji a zpravodajkami a já bych chtěla všem, kteří se účastnili těchto jednání, srdečně poděkovat. Samozřejmě je vždy velice těžká práce, když fungujeme jako spolu s pravodajci. A skutečně jsme se pokoušeli v duchu spolupráce navzdory velkých protikladů, které existovaly, dobře pracovat a já chci ještě poděkovat spolupracovníkům frakcí, ale také výboru. Děkuji. Děkuji vám a není paní kolegyně Kraca je tady, já ji nevidím totiž. Prosím. Eva, Eva,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 Děkuji vám, paní zpravodajko, a nyní můžeme přistoupit k hlasování. Možná, že bych nejprve vysvětlil hlasovací eh, postup. Eh, vysvětlím vám, jak to děláme u nás. Nejprve hlasujeme o pozměňovacích návrzích zvednutím ruky, přičemž normálně se neptám na to, kdo se zdržel. Většinou na tom také tolik nezáleží. Kdo by, kdyby někdo potřeboval počet hlasů těch, kteří se zdrželi, tak ať se přihlásí a dáme to do zápisu. No, uvidíme. Eh, tam, kde není jasný výsledek s vednutím rokou, překon, přeskoumává se elektronicky a závěrečné hlasování se stejně koná elektronicky. Doufám, že máte všichni hlasovací kartičky, protože na závěr budeme hlasovat. No, uvidíme, jestli někdo nemá, tak Uvidíme, zda by nám nepomohl sekretariát, aby se počítali ti, kteří nemají kartičky extra. Dobře, takže vyvolávám nyní pozměňo, hlasování pozměňovací návrh 22, který je shodný s 23. Kdo je pro? Pardon? Bitte. Prosím. Eine Wortmeldung, oder war das eine... Hlásil se někdo, nebo to už jste hlasovala? Abstimmung. Hlasovala, aha. Cornelissen. Paní Cornelisen, pardon. Jenom eh, procedurální otázka. Já si uvědomuji, že je třeba, abychom dnes hlasovali, tak aby Eh, se toto úspěšně dokončilo před koncem mandátu. Ale ráda bych přece jenom eh, učinila poznámku kritickou ohledně tohoto procesu, protože eh, máme zasedání, měli jsme zasedání ke kompromisu, bylo to velice pozdě, byl to dobrý kompromis a zpravodaj řekl, že posoudí celou řadu věcí, pak se zase ty kompromisy vrátily těsně před víkendem a prakticky žádné změny tam nebyly zapracovány a nic se tedy vlastně nedojednávalo. Takže zejména ty menší skupiny mají trošičku pocit, jako že byly vynechány. A mm, myslíme si, že vlastně jako by se ne, k ničemu nehodilo takové zasedání o kompromise, když ten kompromis toho není. Doufám, že budeme mít dobrý výsledek co do obsahu, ale nepochybně ten proces mohl být lepší. Ano, bereme tuto kritiku na vědomí, ale přesto teď budeme hlasovat, takže hlasujeme o pozměňovacích návrzích 22, a 23. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku, kdo je proti. Zamítnuto. Teď se dostáváme k pozměňovacímu 24 pro, proti, zamítnuto. Empl 1 pro, Empl 1 pro, proti. Zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 1 pro, proti, přijato. Pak 171, 172, 177 a 183, 178 až 190, o tom bychom měli hlasovat v bloku. Kdo je pro, zdvihněte prosím ruku, kdo je proti. Mm, zamítnuto. Kompromisní Návrh 2. Pro. Prosím, zdvihněte ruce, kdo je pro. Proti. Přijato. Nyní přicházíme k pozměňovacím návrhu 176, ale to se zdá být vyřízeno ne, musíme o něm hlasovat. Takže 176 pro, proti. Zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 3 pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 186 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, přijato. Teď můžeme hodně dlouho listovat a dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 5. Kdo je pro, prosím zdvihněte ruku proti. Přijato. Kompromis 6 pro, proti. No, to přeskoumáme elektronicky. Kompromisní návrh 6. Sedm a čtyřicet odevzdaných hlasů, osm a čtyřicet. 47 odevzdaných z celkového počtu 48, 41 nemá kartičku, dobře, takže uzavíráme hlasování. 38 pro, 9 proti, nikdo se nezdržel, takže to bylo jednoznačnější, než jak jsem to viděl. Přijato. Dostáváme se nyní k pozměňovacímu návrhu 291 od paní Lulingové. Kdo je pro, proti, zamítnuto pozměňovací návrh 292 pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací 293 pro, proti, zamítnuto. 294 pro, proti, přijato. 295 pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 300 pro, Zapomněl jsem na něco. 296 říká pan předseda, omlouvám se. Pozměňovací návrh 296 pro, proti, zamítnuto. A nyní 300 pro, proti, zamítnuto. Dobře, tak to přeskoumáme. 26 pro, 22 proti, přijato. MP 58 pro, proti. Je to to, radši přeskoumáme elektronicky. MP 58. 22 pro, 27 proti zamítnuto. MP 51 o tom nemusíme hlasovat. Pozměňovací návrh 301 pro, proti. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 302 pro, proti. Zamítnuto. MP 59 pro, proti. Zamítnuto. Ekon 55 pro, proti. Elektronický přeskum Ekonu 55. Ja. Sama. 11 pro, 36 proti, 2 se zdrželi, zamítnuto. Ekon 56 pro, proti, většina proti, zamítnuto. 303 pro, proti, přijato. Dobře, 303 elektronicky. Osm pro devatenáct proti tři se zdrželi přijato. Econ 57 eh, pro, proti, proti. Eh, většina proti, ano. Chcete to překontrolovat dobře. 57 elektronicky. Dvacet osm pro, dvacet jedna proti, přijato tím je vyřízena 304 a dostáváme se ke 305 pro, proti, zamítnuto. 307 pro, proti, zamítnuto. Ample 60 pro, proti, zamítnuto. Ekon 58 pro, proti, zamítnuto. 306 pro, proti, Zamítnuto. 309 pro, proti, zamítnuto. 310 pro, proti, zamítnuto. Impl 61 pro, proti, zamítnuto. Ekon 59 pro, proti, zamítnuto. 312 pro, proti, Zamítnuto. 313. Chcete 312 kontrolu? Dobře, elektronicky 312. einundzwanzig dafür 27 dagegen. 21 pro 27 proti zamítnuto. 313 pro, proti, zamítnuto. Ekon 60. Ekon 60 pro, proti, Řekl bych, že mm, většina byla proti, ale přejete-li si to překontrolovat, můžeme to překontrolovat, takže 60 elektronicky. Dafür, 19 pro, 28 proti, 3 se zdrželi, zamítnuto. Ample 62 pro, proti, takže to si taky překontrolujeme, takže eh, kontrolujeme elektronicky. 21 pro 29 proti zamítnuto. A nyní kompromis 7 pro, proti, přijato. Dagegen? Letztere war die Mehrheit ab. Eh, poslední bylo, eh, čili většina byla proti. 318 pro, proti, zamítnuto. Empl 2 pro, proti, zamítnuto. Empl 3 pro, proti, zamítnuto. Empl 4 pro, proti, zamítnuto. Empl 5 pro, proti, No, řekl bych zamítnu to, ale pro jistotu to radši zkontrolujeme elektronicky. Dvacet jedna pro, dvacet osm proti, jeden se zdržel. Jedna dvacítka pro, proti, zamítnuto. Ample šest pro, proti, to musíme tedy také překontrolovat. MP6 kontrola, to nebylo pro mě každopádně tady vepředu zcela jednoznačné. Takže 38 pro 11 proti, to bylo jednoznačné. Přece jenom pro, proti, zamítnuto. Ekon 1 pro, proti, přijato 28 pro, proti, zamítnuto 29 pro, proti, přijato 30. Tady máme oddělené hlasování, první část pro, proti. Myslím si, že to první byla většina, čili přijato druhá část pro, proti, přijato. Info 1 pro, proti, Většina byla proti zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, přijato. A dostáváme se k 38 pro, proti, zamítnuto, Ample 8. Chcete překontrolovat 38, dobře, tak to překontrolujeme 38 elektronicky. Yeah. vier dafür, 47 dagegen. pro, 47 proti. Empl 8 pro, proti, zamítnuto. 40 pro, proti, zamítnuto. 1 pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 39 pro. Je, to se vyřídilo už. 42 pro, proti, přijato. Empl 9, oddělené hlasování, první část pro, proti, přijato. Druhá část pro, proti, přijato. Ekon 8 pro, proti, přijato. 44 pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, Přijato. Ekon 9 pro. Ne, to... A přece jenom, omlouvám se, říká pan předseda, musíme hlasovat pro, proti, přijato. Empl 10 pro, proti, přijato. To se vyřídilo. Aha, máte pravdu. To je jasné, protože Ekon 9 byl odhlasován, tak teď se dostáváme k pozměňovacím návrhu 46 pro ne, to je taky vyřízeno. To je tady všechno vyřízeno, tak až jdeme až k úvodnímu ustanovení 48, pozměvací návrh pro, proti, přijato. 49 pro, proti, zamítnuto. Jempl 11 pro, proti, přijato. A takže elektronicky 11. 28 pro, 24 proti, přijato. Ekon 10 je vyřízen. Trojka také vyřízena, sedmička vyřízena, 50, takže jedna padesátka je příští. Hlasujeme o jedna padesátce, paní Jana Kudakis pro, proti, zamítnuto. 52 pro, proti, zamítnuto. 53 pro, proti, Zamítnuto. Ekon 11 pro, proti, zamítnuto. Imko 8 oddělené hlasování, první část pro, proti. No, řekl bych, že to bylo přijato, ale radši to prosím zkontrolujeme. První část Imko 8 elektronicky. 32 pro, 17 proti, 3 se zdrželi, přijato. Druhá část pro, proti. I to radši zkontrolujeme, když u toho prvního to byla většina, ale všichni nezdvíhají jednoznačně ruce, takže hlasujeme o druhé části MK8. Dvacet sedm pro, dvacet tři proti, dva se zdrželi přijato. 54 se vyřídilo, 55 nikoliv, o tom musíme hlasovat. Takže 55 pro, proti, 55 ještě jednou pro, proti. Řekl bych, že první byla většina, radši to zkontrolujeme. 29 pro, 23 proti, zamítnuto. Jako... O, promiňte, omlouvá se pan předseda. Jasně, je to přijato. Dobře, že všichni dávají pozor. 57 pro, proti, zamítnuto. 56 pro, proti, zamítnuto. 58 pro, proti, Přijato. Není to přijato? Teď IMKO 10 pro, proti, přijato. Ekon 13 pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 60 pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 61 pro, proti, elektronicky, protože to pro mě není zcela zjevné. Třináct pro, 36 proti, 3 se zdrželi, tím pádem je to zamítnuto. Imko 11 pro, proti, otestujeme to, takže Imko 11 elektronicky. Pětadvacet pro, třiadvacet proti, tři se zdrželi, přijato. Teď se dostáváme ke 2,60, to je shodné se konem 14 pro, proti, přijato. Imko 12 pro, proti, přijato. Imko 13 pro, proti, elektronicky Imko 13. 30 pro 21 proti 1 se zdržel přijato. 63 pro, proti, zamítnuto. Ekon 15 dvě části, první část pro, proti, většina proti zamítnuto, druhá část pro, proti, zamítnuto, 46 pro, proti, zamítnuto. 65 pro, proti. To radši otestujeme. 65 elektronicky. Dvacet dva pro, 28 proti, dva se zdrželi, zamítnuto. Empl 13 pro, proti, přijato. 66 pro, proti, zamítnuto. 69 pro, proti, zamítnuto. Empl 14 pro, proti, zamítnuto. 67 pro, proti, zamítnuto, řekl bych. 68 pro, proti, to zkontrolujeme 68 elektronicky. Takže přijato. Pozměňovací návrh 4 pro. To je vyřízeno. Aha, dobře, to nepotřebujeme. Omlouvám se, pravý pan předseda. Takže se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 70 paní Lulingové. Pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 72 pro, proti, přijato. Ample 15 je vyřízen. Dostáváme se k 71 a to je také vyřízeno, takže 73, 73 pro, proti, přijato. Ekon 18 pro, proti, zamítnuto. 75 pro, proti, zamítnuto. 76 pro, proti, zamítnuto. 74 pro, proti, zamítnuto. MP16 ve dvou částech. První část pro, proti, zamítnuto. Druhá část pro, proti, přijato. A nyní se dostáváme k pětce pro. Pardon, zapomněl jsem na něco snad. Pět je přece správně, ne? A to je vyřízeno. Dobře, já budu sledovat moudrost sekretariátu. Dostáváme se k 1,40 pro, proti. E, většina byla proti, takže zamítnuto. Ekon 20 pro, proti, zamítnuto. Ekon 21 pro, proti, prosím. Promiňte, pravý pan předseda, zapomněl jsem na 43 od pana Hekmarka Pro. Sekretariat říká, že musíme hlasovat o 43. Není to zhodné. Stejně se to určitě odmítne. Kdo je pro, zvedněte ruku, kdo je proti, zamítnuto. Teď se dostáváme k ekonu 21 pro, proti, tak elektronicky, ekon 21 elektronicky. Dvacet jedna pro, dvacet proti, zamítnuto. A teď se dostáváme k sedmdesát pro, proti Přijato. 86 pro, proti, zamítnuto. Zapomněl jsem zase na něco, ne. 87 pro, proti, zamítnuto. 88 pro, proti, zamítnuto. 89 ve dvou částech. První část pro, proti, Zamítnuto. Druhá část pro. Proti. Zamítnuto. Teď se dostáváme k 81, 91, eh, pardon, pro, proti, zamítnuto. 92 ve dvou částech. První část pro, proti, zamítnuto. Druhá část pro, proti. To raději zkontrolujeme. Druhá část 92 elektronicky. 22 dafür, 29 dagegen ab. 22 pro 29 proti, zamítnuto. A nyní se dostáváme k 93 pro, proti, zamítnuto. 95 pro, proti. Řekl bych, že to bylo přijato. Ekon 25 pro, proti. To je vyřízeno. Jak to, že je to vyřízeno? Aha, ano, protože předtím jsme odhlasovali ten 95, to je jasné. Takže teď se dostáváme k 94 pro, ne. Také vyřízeno, no tím lépe. Tak se dostáváme k úvodnímu ustanovení 22a, pozměňovací návrh 102, oddělené hlasování, první část, proti, pro, proti, zamítnuto, druhá část pro, proti, přijato. Ekon 27 pro, proti. Musím to zkontrolovat. Ekon 27 elektronicky. dva pro, 28 proti, zamítnuto. A teď se dostáváme ke 104 pro, proti, zamítnuto. 28 pro, proti. Zdá se mi, že to byla většina proti, takže zamítnu to. 106 pro, proti, zamítnu to. 105 pro, proti, zamítnu to. Empl 21 pro, proti, Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7 pro, proti. To zkontrolujeme elektronicky. Dva třicet pro, 17 proti, kompromisní návrh 9 pro, proti, devítka také elektronicky, prosím. 38 pro, 12 proti. Schváleno. 107 pro, proti. Zamítnuto. 8 pro, proti. To prosím pěkně také s kontrolem pozměňovací návrh 8 elektronicky. 37 pro, 16 proti, jeden se zdržel. Apple 22 nepotřebujeme, takže 112 pro, proti, zamítnuto. Econ 29 pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 113 pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 111 pro, proti, zamítnuto 114 pro, proti, přijato 9. Ne, pardon, to je vyřízeno. Ano, je to tak, Vyřízeno nemusíme hlasovat, takže IMCO 20 je také vyřízeno, tím pádem 115. Hlasujeme tady o 115, kdo je pro, proti, Zamítnuto. Ekon 30 pro, proti, přijato. 118 pro, to je vyřízeno, dobře, dobře. Teď se dostáváme ke 120. 120, kdo je pro, proti. Řekl bych, že pro byla většina přijato. 123 pro, proti Zamítnuto. 121 pro, proti, zamítnuto. M plus 26 pro, proti, zamítnuto. 122 pro, proti, zamítnuto. Ekon 31 pro, proti, zamítnuto. Ekon 32 pro, proti, zamítnuto. 125 pro, proti, zamítnuto. 124 pro, proti, zamítnuto. Ample 27 pro, proti, zamítnuto. Úvodní ustanovení 30 pozměňovací návrh 135 pro, proti, většina byla proti, zamítnuto. 145 byl pro, proti, zamítnuto. 146 pro, proti, zamítnuto. 147 pro, proti, zamítnuto. 148 pro, proti, zamítnuto. Ekon 35 pro, proti, to musíme překontrolovat. Ekon 35 elektronicky. Šestadvacet pro, 21 proti, tři se zdrželi, přijato. Pozměňovací návrh 150 pro, proti, zamítnuto. 151 pro, proti, zamítnuto. Empl 31 pro, proti, zamítnuto. 152 pro, proti. Ještě jednou. Elektronický přeskum 152, to mi nebylo jasné. Dva pro, 28 proti, jeden se zdržel zamítnuto. 158 pro, proti, zamítnuto, 160 pro, proti, zamítnuto, 157 pro, proti, zamítnuto, Ample 33 pro, proti, zamítnuto, Econ 37 pro, proti, zamítnuto, 159 ve dvou částech, první část pro, proti, Zamítnuto druhá část pro, proti, elektronický přeskum druhé části. Dafür. 19 pro 30 proti, 2 se zdrželi, zamítnuto. 161 pro, proti, zamítnuto. Ample 34 pro, proti, zamítnuto. 162 pro, proti, přijato. 35 pro, proti, zamítnuto. 163 pro, proti, zamítnuto. Ekon 38 pro, proti, přijato. Ekon 39 pro, proti, Elektronický přeskum Econ 39. Der wird nicht schöner. 19 dafür, 30. 19 pro, 30 proti, zamítnuto. 164 pro, proti, zamítnuto 165 pro, proti, zamítnuto 166 pro, proti, elektronicky 166. Dafür, 21 pro, 30 proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, to taky raději zkontrolujeme 12 elektronicky. Třicet sedm pro třináct proti přijato. 167 pro, proti, většina přijato. 40 pro, ne, to je vyřízeno, to je dobře nemusíme hlasovat. Teď se dostáváme ke zprávy jako takové, celkové, takže hlasujeme elektronicky. Zahoji hlasování. 40 pro, 9 proti, 2 se zdrželi. A nyní budeme hlasovat o legislativním usnesení, rovněž elektronicky. Stejný výsledek 40 pro, 9 proti, 2 se zdrželi. Teď musíme hlasovat o rozhodnutí vstoupit do vyjednávání s radou, čili o udělení mandátu. Na to potřebujeme kvalifikovanou většinu, i to elektronicky. einundvierzig 41 pro, 9 proti, 1 se zdržel, takže srdečně blahopřeji oběma zpravodajkám a přeji jim úspěšné vyjednávání. A nyní se dostáváme k bodu různé. Tady nemáme žádné připomínky a v tom případě nyní uzavírám toto společné zasedání.